Dobré odpoledne. Eh, budeme pokračovat v našem zasedání. Chci se zeptat, zda jsou nějaké poznámky k zápisu z předchozího jednání není, pak tedy zápis považujeme za schválený. A teď překročíme k tomu podstatnému na programu dnešního odpoledne, což je společná diskuse eh, s vysokou představitelkou EU a k situaci v arabském světě, Severní Africe, Syrii a Jemenu. Prvním řečníkem je vysoká představitelka paní Ashton. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové parlamentu. Když jsem naposledy hovořila v tomto eh, parlamentu eh, v květnu, tak jsem řekla, že eh, prohlášení jsou zapotřebí, měly by být přednášeny, ale prioritou je akce. A jestli si vzpomínáte, že jsem ohlásila záměr ustavit um, kancelář EU Bengázi a vlajka EU již vlaje na domě na nově pojmenovaném náměstí Svobody. To je symbol nejen naší solidarity s tímto lidem, ale také eh, symbol našeho eh, praktické zaangažovanosti. Eh, kancelář nyní funguje, jsou tam experti, kteří přijíždějí každý týden a poskytuje podporu potřebám bezpečnosti, použí, pomáhá vytvářet kapacity občanské společnosti. A minulý týden také můj tým koordinoval práci v New Yorku na Eh, téma Libie. Eh, my mu můžu říci, že prostě se tady snažíme přinést demokracii eh, do Libie a oni nám děkují, děkují vám, děkují Evropě, děkují mně. Ví, že s nimi budeme, budeme po jejich boku a já jsem, jistá, jsem si jistá, že dnes se ke mně připojíte, když vzdám hold obrovské statečnosti libijskému národu v Bengázi, Misaratě, západních hm, pohoří Tripolisu nebo na jeho Eh, my jsme eh, zahájili sankce, aby jsme zastavili vyzbrojování a financování eh, starého režimu a také jsme poskytli 140 milionů na humanitární eh, pomoc a na další nejnaléhavější eh, potřeby. A také pokračujeme dále v práci, v politickém řešení konfliktu v rámci kontaktní skupiny, eh, v takzvané káhirské skupině a dále také pracujeme ve spolupráci s generálním tajemníkem a zvláštním vyslancem Al-Khatibem s Arabskou ligou a Uni, Africkou unii, organizací pro islámskou spolupráci a dalšími. Připravujeme dny, týdny, měsíce, které přijdou po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 Potřebujeme akce pro tuto strategii. EU musí eh, navrhnout eh, jasnou reakci na arabské jaro v rámci partnerství, tak jak to 8. Eh, března bylo vyjádřeno ve sdělení. O dva měsíce později jsme zahájili nový ambiciozní plán evropské politiky sousedství. Já jsem velice ráda, že spolu se mnou Štefan File, můj velmi blízký partner v této práci, zajišťuje tuto aktivitu tak, jak jsme to přislíbili. Víte, jak vy vypadá tato politika. Je to vzájemná odpovědnost, individuální přístup k individuálním zemím, závisí to na jejich eh, konkrétních tužbách, na konkrétních okolnostech. Chceme poskytnout podporu a mm, podpořit demokratické reformy. Jak říká Stefan, více za více. Eh, v nejbližších eh, dvou letech počítáme s 1,2 desetinami miliardami a k tomu ještě 5,7 miliard, které již byly přislíbeny. K tomu ještě ještě můžeme říci, že je tady také 7 až 8 miliard, které jsou výsledkem společného úsilí, které jsme zahájili společně s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj. Cíl je zcela jasný. Podporování toho, čemu já říkám hluboká trvale udržitelná demokracie a s tím jdoucí ruku v ruce hospodářská prosperita. My velice dobře víme, že demokracie eh, by byla prázdná bez potravin, bez bezpečnosti, bez pracovních míst a proto je na nás na všech institucích EU i členských státech, abychom poskytli pomoc k těmto cílům. A kromě toho samozřejmě jsou tady další regionální iniciativy. Za prvé chceme e, podpořit e, efektivnost, přítomnost, viditelnost a proto e, jsem pana Bernardina Leona ustanovila zvláštním zástupcem EU pro Jižní středomoří. Jeho úkolem je jednat, posilovat vliv EU v celém regionu regionu, vést dialog eh, s vládami, eh, s občanskou společností, s mezinárodními organizacemi a samozřejmě také s Evropským parlamentem. Za druhé, také jsme, eh, jsem vytvořila zvláštní skupinu Task Force, která má za úkol ehm, pracovat s dalšími, jako je EIB, EBRD, Mezinárodní finanční instituce a další partneři, aby bylo možné reagovat na tuto situaci. Realita se týká demokracie i ekonomiky ekonomiky, které si přejeme rozvíjet tam přímo na místě. V Tunisku a v Egyptě vidíme důkazy eh, hospodářských eh, změn v posledních měsících. V Egyptu jsem hovořila před pár dny eh, s obchodníky, s manažery v hotelích a oni říkají totéž příjmy z cestovního ruchu i z zahraniční investice obrovsky poklesly a oni potřebují podporu pro oživení ekonomiky. A právě proto například podporujeme velké egyptské také sociální iniciativy pro bydlení. Eh, také jsme spustili velký program na podporu těch nejchudších oblastí v, té velké, v tom velkém regionu Káhyry. A také program z 20 miliony eur na podporu egyptské občanské společnosti. A také jsme navrhli eh, pozorovatele pro volby i podporu při demokracii. Eh, za, zastupce eh, premiéra El Gamal eh, vede celý tento volební proces, eh, který také vypracovává ústavu a myslím si, že tento vynikající právník je velice důležitým symbolem celého tohoto procesu. Podobně také v Tunisku. Spolu s ministrem zahraničí Kefim jsem hovořila v pátek. Podporujeme občanskou společnost a také připravujeme volby, které se budou konat v říjnu a jejich příprava pokračuje pokračuje. Bezpečnostní reforma eh, Evropské unie eh, a program regionálního roz, eh, rozvoje se také rozběhly. Tuniská vláda mezi tím pokračuje ve své vlastní reformní agendě, reformní programu. My vítáme koncenzus, které bylo dosaženo ohledně data voleb a skutečnost, že princip parity zastoupení mužů a žen na kandidátkách byl zachován. Trápí mne, že stále slycháme respektive eh, chtěla bych, aby hlas žen byl eh, slyšet a aby jejich angažmá bylo jisté. Eh, je vůči mě vyjadřován strach, že poté, co se účastní svých revolucí, jejich místo ve společnosti do budoucna, do budoucna není zaručeno. Potře- musíme je podpořit, zejména tím, že poskytneme praktické zdroje a politicky jasně ukážeme, že čekáme, že se budou účastnit na dění ve společnosti. Financovali jsme konferenci společně s OSN ženy v Tunisku Eh, tak aby ženy mohly z toho regionu spojit síly a konzultovat a navzájem se posílit. Eh, můžeme dělat ještě více a zrovna dnes dopoledne shodou okolností eh, jsem vydala prohlášení, ve kterém vyjadřuji znepokojení ohledně nedávného zatýkání žurnalistek, umělkyň a obhájkyň ženských práv Iránu. Ale co je možná ještě horší, je naše znepokojení ohledně lidu Syrie, kterým je upíráno jejich právo sehrávat eh, svoji roli eh, v nastolení budoucnosti své země. Co začalo jako malé místní demonstrace proti korupci v místních eh, obcích, vyústilo v celonárodní hnutí a narazilo na násilí a represi. Včera v Homá zemřelo 11 lidí, což, se, což přičteme již k více než 15 stem obětem ze stran civilistů, ze strany civilistů a 350 obětí na straně bezpečnostního personálu. 10 tisíc lidí je zadržováno. Odsuzujeme bez jakýchkoliv výhrad tyto akty násilí a represe. Od té doby, co jsme se posledně sešli, jsem eh, dvakrát eh, posílala naše sankce i nadále vyjadřovala náš názor, spolupracovala s mezinárodními partnery a eh, usilovala o postup v Radě bezpečnosti s cílem vyslat jasný signál, zastavit násilí, vytvořit dialog a připravit se na změnu. Eh, slib reform a dialogu eh, prezidenta Asada zůstává slabý. Eh, jenom nedávno oznámil, že se sejde výbor, který připraví rámec pro dialog. Musíme jasně říct, že dialog musí být inkluzivní, opozice se musí účastnit a všichni se musí mít možnost účastnit bez strachu. Naše delegace v EU je nadále působí přímo v Damašku, každý den zasedá se zástupci jednotlivců, skupin, Um, a vysílá jasné signály. Naše delegace v Ankaře uh, navštívila uh, uprchlíky, uh, kteří přešli po zvukách přes hranice a já jsem v úzkém kontaktu s panem ministrem zahraničí Davato, Davotogluem a nabídla jsem podporu do budoucna, pokud to bude nutné a diskus, diskutuji s ním o politické situaci. Nestabilita v Syrii, která se projevuje i v Libanonu, odráží v Libanonu, se odráží tady v Libanonu, kde čekáme na reakci na Eh, rozhodnutí zvláštního soudu a tím se dostáváme především k usilování, k usilí o mír na Blízkém a středním východě, smíření mezi Izraelem a Palestinou. Eh, změny v okolí a projev pana eh, prezidenta Obamy v květnu to kroky směrem k palestinskému smíření, to, že bylo osloveno valné schromáždění OSN, to vše znovu vrací pozornost k možnosti jednání a řešení. Neunavně eh, se zasazuje o tuto možnost, spolupracuje s Brancem Abbasem, premiérem Fajadem, eh, premiérem Netanehuem v daném regionu, s partnery v kvartetu, s arabskými zeměmi a usilujeme o silný ambiciozní koncesnus, ve kterém EU eh, bude hrát vedoucí roli. Eh, OSN, USA a Rusko zareagovali na můj eh, dopis, kde jsem žádala zasedání eh, kvartetu ve Washingtonu v pondělí příští týden. Tady navážeme na zasedání kvartetu, kterému jsem předsedala v Mnichově začátkem tohoto roku. Od té doby se vyslanci intenzivně scházeli a poprvé také spolu s vyjednavači za obě strany. Nechci podceňovat tuto výzvu, ale můj cíl je jasný. Příští týden budu usilovat o přijetí prohlášení, které by pomohlo Izraelcům a Palestincům přemostit, eh, překlenout eh, tu propast a vrátit se k vyjednávacímu stolu. Eh, mnoho z nás, pane předsedo, upírá zraky k září a vyhlídce na usnesení. Nevíme, co by rezoluce OSN mohla obsahovat a jakou reakci mohla vyvolat, ale já mám jasno v tom, že mé úsilí se nyní musí zaměřit na to, abychom využili tento čas pro to, aby se jednání pohnula a v této věci je EU jednotná. Máme jasné stanovisko, na kterém na jehož základě můžeme pracovat, jsou to závěry rady, jde o jednotnou pozici. Eh, já velice dobře chápu eh, obavy obyvatel pásma Gaze, dvakrát jsem ji navštívila, sama jsem viděla situaci přímo na místě. Ehm, zdůraznuji nutnost toho, aby eh, byly otevřeny hraniční přechody, aby lidé mohli získávat to, co potřebují, aby, abychom zajistili bezpečnost, kterou potřebuje Izrael. Myslím, že naše snaha by se měla zaměřit a pozvěděla mě Eh, setkání jsou to týdne přímo na místě. Eh, naše energie by se měla eh, zaměřit na to mnohé, co ještě zbývá vykonat. Chci poděkovat Řecku za nabídku směrovat humanitární pomoc do pásma gazy ve spolupráci s OSN. Nyní přistoupím k situaci ve dvou královstvích, Marockém a Jordánském, kde Evropa podporuje závazek provést reformy. 12. června král Abdullah, král Jordánska, Eh, nastínil ambiciozní reformní návrhy, eh, které se týkají politických stran a volebního procesu. Eh, já jsem v pravidelném kontaktu ohledně této reformní agendy s, ministrem zahraničí Nasserem Judehem. V nedávné době nám je poslední návštěv před dvěma týdny. A konečně minulý víkend jsme obdrželi dobré zprávy z Maroka, kde referendum podpořilo v sobotu novou ústavu. Navrhované reformy jsou zásadně odezvou na legitimní aspirace marockého lidu a já nyní doufám, že maročtí občané ehm, budou v implementačního procesu a že se dialog rozšíří a posílí. Evropská unie je připravena Maroku poskytnout plnou podporu v těchto, snaze, v těchto snahách. Ehm, v Alžírsku byl zrušen ehm, nouzový stav prezidentovi reformní sliby se musí stát realitou, což je věc, na kterou jsem upozorňovala ministra zahraničí Medelčího na nedávném zasedání eh, Rady přidružení EU Alžírsko. V Bahrajnu i nadále vyjadřuji eh, znepokojení ohledně přetrvávajícího porušování lidských práv eh, od nezaručení řádného soudního procesu až po tresty smrti a nepřijatelné zacházení s lékaři, kteří se pokusili pomáhat těm, kdo potřebovali pomoc. Eh, možná se objeví určité kroky správným směrem. Já jsem minulý týden byla eh, potěšena tím, že eh, Mezinárodní nezávislá vyšetřovací komise, která má prošetřit události z posledních několika měsíců, již byla ustavena, takže apely mé i jiných byly vyslyšeny, ale nyní musíme nadále hlasitě volat potom, aby konečně se spustil národní dialog. A konečně situace v Jemenu Eh, který je eh, paralizován eh, politickým, politickou blokádou a zhoršující se humanitární a hospodářskou situací s tím, že jedinou cestou před je skutečná politická transformace a to v souhlase s iniciativou Rady pro spolupráci v Perském zálivu. Budeme i nadále úzce spolupracovat s našimi mezinárodními partnery z USA a s Radou, budeme se snažit odblokovat situaci a hledat řešení. Eh, s tím, eh, jak se zotavuje prezident Saleh, eh, musí předat moc a dostat svému závazku transformace. My jsme jasně uvedli, že jsme připraveni spolu s mezinárodními partnery poskytnout další humanitární, politickou i praktickou podporu, ale nemusím ctěným poslankyním a poslancům jistě vysvětlovat, jak složitá situace v Jemenu je a do jaké míry jsme znepokojeni událostmi v této zemi. Zároveň jsme samozřejmě připraveni pomoci s přípravou voleb a e, znovu ustavením funkčního parlamentu, ale není spor o tom, že pokud se Jemen má posunout vpřed, situace v Jemenu posunout vpřed, e, ta transformace musí začít nyní. A na závěr, pane předsedo, chci poděkovat vašemu parlamentu za e, neutochající podporu našim snahám zaručit a podpořit tyto základní demokratické hodnoty, práva a svobody. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropský parlament eh, je jedinečný v tom, co může nabídnout těm, kdo usilují o demokracii. Jste volenými zástupci demokracie, eh, vy jste ukázkou eh, zastupování moci občana a kvalit otevřené diskuse a svobody slova. Mnoho z vás a příliš dobře ví o výzvách při rozvíjení demokracie, při boji za různé kauze, při práci pro občana můžete nabídnout mnohé a já vím, že budete velkoryse poskytovat svoji podporu těm, kdo hledají praktické způsoby, jak zakořenit demokracie. Mohou se poučit eh, ze zkušeností ve vašich zemích v EU, v tom, jak jste překonali eh, výzvy, které byly vlastní vám. Spolehám se tedy na vás, že budete velkorysí ve své podpoře. Eh, v Pengázii Eh, mě oslovil jeden z mnoha mladých lidí, se kterými jsem tam setkal. Byl to člověk, kterého Kadáfi věznil po 8 let jakožto politického vězně a řekl mi, my chceme to, co vy máte, demokracii jakožto každodenní život, každodenní realitu. Děkuji za slovo. Thank you. The first speaker is... Děkuji a prvním řečníkem je pan Sala Franka. Máte slovo. Když se eh, zeptali jednoho slavného myslitele, Eh, jak je rozdíl eh, mezi eh, různými okolnostmi, když se píše historie, tak odpověděl, že je důležité dobře rozpoznat profil Kleopatry. A já myslím, že my v Evropské unii prožíváme skutečně historický eh, okamžik z hlediska toho, co se děje eh, v mm, eh, arabském světě. Prožíváme mnoho, mnoho různých důležitých klíčových momentů, jako je zadlužení, které postihlo mnoho zemí v celém světě, krize a další aspekty. Ovšem v posledních dvou letech a půl prožíváme také zcela hmatatelný pokrok vaše funkce vysoké představitelky, místo předsedkyně Komise eh, a součástí také rady je velice důležitá funkce pro celou eh, otázku politiky eh, sousedství můžeme říci, že jsou tady pořád, byly tady pořád tyto režimy. A co my, co my budeme v zajetí okolností, nebo budeme na výši těch okolností, které teď probíhají? budeme schopni eh, účinným způsobem doprovázet tyto procesy eh, přeměny a transformace a budeme schopni spolupracovat s novými režimy, které tady budou zítra. Eh, vážená paní Aštonová, právě proto tady o tomto diskutujeme. Přejeme si, abyste dosáhla úspěchu ve své práci a právě proto je třeba postupovat opravdu s tím průrazným profilem, nikoli s tím profilem fyzickým, o kterém hovořil ten myslitel ve odpovědi, politiky, ale s profilem symbolickým, eh, aby se dosáhlo maxima, nikoli toho minima. Děkuji. No, Mrs. De Kaiser. Děkuji, paní de Kaiser. Eh, paní vysoká představitelka, hodně, hodně jste pracovala a máte k tomu naši veškerou podporu. Usnesení parlamentu ovšem se dnes týká zemí, eh, které eh, jsou trošku zapomínány. Sýrie, Bahrajn, Jemen. Eh, my se vlastně tímto zaměřením snažíme dosáhnout dvojího cíle. Za prvé, eh, prolomit to mlčení a vyhnout se tomu, že by se měřilo dvojím metrem v tomto regionu. Tyto země prožívají krvavé represe. A druhým cílem je, že ačkoliv zůstaneme velice tvrdí a pevní při odsouzení eh, těch hrůz, která se tam odehrávají, že přesto chceme ponechat určitý politický prostor pro možná jednání. Toto usnesení má širokou podporu politických frakcí a já se omezím na dvě, tři poznámky. Ta první je tak trošičku směšná. Já mm, prostě nemám ráda ten název arabský svět. To je tak trošičku postkoloniální konotace, jako kdyby existoval nějaký arabský eh, svět usnesení to říká a vy sama to říkáte. Je tady celá řada různých zemí, jsou od sebe odlišné, je tady Magreb, Mašrek, další regiony v rámci eh, tohoto takzvaného světa. Prostě zapomeňme na takový název arabský svět. Druhá poznámka se týká Sýrie, protože ta represe, která tam vládne, je opravdu strašlivá, nemilosrdná, krvavá. Ani děti nejsou ušetřeny. A eh, usnesení odsuzuje tyto zločiny, které nesmí zůstat bez trestu. Eh, je tady vyjádřená obava z počtu přistěhovalců, kteří překračují syrsko-tureckou hranici. Požadujeme eh, humanitární kuluár a také eh, podporujeme opozici eh, vně i uvnitř země, ale tím věci končí. Proč? Proč je tomu tak? Proč nejdeme trochu dál? Proč jsme třeba neřekli, že si přejeme odchod Bašára el-Asada, který eh, zklamal všechny ty, kdo si mysleli, že on změní represivní systém svého otce? Zdá se, že již překročil tu červenou hranici, ze které není návratu. No, je to proto, že chceme ponechat možnost eh, politickému jednání v barvách Evropy. Vážná paní vysoká představitelko, Sýrie upadá do násilí menšiny, zejména eh, křesťané jsou ohrožováni extremisty. Prosím, neváhejte, jeďte do, Damasu, do Damašku. Eh, já vás prosím o menší odstup. Právě na rozdíl od mého kolega požaduji jinou věc. Prosím, vyjádřeme eh, jasný, jasný politický akt. Snad ještě zbývá určitá šance. Prosím, pokuste se o to. A třetí poznámka, ta už je obecnější já asi překročím čas, který mám k dispozici, ale chci říct, že podporujeme službu vnější eh, činnosti. Dnes je tady určitá takové, určitá takové překrývání těch různých struktur, vysoká představitelka, task force a další. A toto je opravdu velice důležitým testem pomoci těmto zemím. A já si samozřejmě přeji, aby všechny ty struktury, včetně eh, služby vnější činnosti, dosáhly úspěchu, protože jde o naši důvěryhodnost. Děkuji. Pan Verhofstadt, prosím. Vážená paní Eštnová, nevím, zda jste viděla v posledních hodinách a v posledních dvou dnech YouTube a šokující obrazové zpravodajství, šokující obrazové zpravodajství člověka, který v Syrii Eh, natáčel na kameru pouliční demonstrace a v určitou chvíli, když zahlédl um, ostřelovače prezidentské milice, tak uh, prostě uh, zemřel rukou právě tohoto ostřelovače. Vlastně ve chvíli, kdy jej natáčel, vlastně on zaznamenal svoji vlastní smrt a to můžeme vidět na YouTube. A Takových případů je celá řada. Jeden člověk byl zabit ve svém domově eh, již dříve jenom proto, že se, že se snažil o jednu věc. Chtěl prostě předat toto obrazové poselství po internetu, tak aby lidé mimo Sýrii věděli, co se v zemi děje. A tak, aby všichni mimo Sýrii viděli, že stále máme nyní více jak 1500 tedy obětí mezi civilisty. Jde o masakr na vlastním obyvatelstvu a my, upřímně si to řekněme, tomu jenom přihlížíme my zvenčí a neděláme většinou nic nebo téměř nic pro to, abychom tomu zabránili. Já vím, že Syrie není Libie, že tam také není žádná frontová linie a že situace je naprosto odlišná od Libie a v tom smyslu možná Syrie je vlastně ještě větší oříšek ale to neznamená, že můžeme nedělat nic nebo o nic více, než činíme zatím. My zatím jenom čekáme na rezoluci Rady bezpečnosti OSN a to už se táhne týdny a týdny, kdy pouze doufáme, že dojde k průlomu s Brazílií, s Ruskem, s Čínou v této věci, ale zatím se tak neděje. A ta otázka tedy zní, když vidíte, co se děje přímo na místě, když vidíte ty dramatické scény v životě občanů Syrie, na druhé straně Brazílie, Rusko, Čína vše blokují v Radě bezpečnosti, pak musíme nalézt jinou cestu. Musíme toho vykonat více my sami a ne pouze čekat na tuto rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která v nadcházejících dnech eh, paní eh, předsedkyně nepřijde. Takže já mám pro vás návrh. Myslím, že můžeme udělat dvě věci. Vy můžete vykonat dvě věci, kromě toho, o čem jsme se zatím eh, bavili, o čem jsme zatím jednali. Za prvé je možné eh, rozšířit seznam lidí, na které jsou uvaleny sankce. Zatím je na tomto seznamu 30 osob v souhlase s USA, s mezinárodním společenstvím, to znamená alespoň EU a Evropa se na tomto shodují. Já si myslím, že to musíme vstáhnout na všech 200 rodin, které jsou v této době u moci v Syrii a kteří ve skutečnosti stále podporují Asada tím, že díky jeho režimu uh, mají své příjmy. A já si myslím, že kvůli těmto dvěma stům rodinám je Asad stále u moci. A je to kvůli těmto dvěma stům rodinám, že ten masakr na vlastních občanech pokračuje to opět kvůli těmto dvěma stům rodinám, že ostřelovači jako ten, kterého vidíme nyní na YouTube, stále zabíjejí nevinné lidi v ulicích. Takže já se domnívám, že můžeme učinit více. Nemusíme pouze dlouhé týdny čekat na rezoluci, která zatím prostě nepřichází z Rady bezpečnosti OSN. Je třeba se zaměřit na tyto osoby, eh, rozšířit zákaz vycestování a zmrazení eh, majetku na všech 200 rodin, které eh, dobře známe, známe jejich identitu. To je tady jedna věc. A druhá věc, druhý návrh pro vás, paní Eštnová Myslím, že nakonec je potřeba se postavit realitě. Eh, neexistuje tady žádná eh, obraná frontová linie, nemůžeme postupovat stejně jako v Libii, ale alespoň se můžeme začít zamýšlet nad možností toho, jak vytvářet uvnitř Sýrie bezpečnou zónu. Demilitarizovanou zónu na území Syrie. tady nejde pouze o nějaké přání od myšlenky, protože například o nějaká nereálná přání v Ankaře, na tom nyní pracují, zamýšlejí se nad touto možností v roce V roce 1991 už takto postupovali v Iráku s podporou tedy vojsk OSN, aby chránili občany žijící na severu země. Já si myslím, že bychom měli toto podniknout, nebo budeme stále svědky eh, zabíjení nevinných osob, které bude pokračovat. Můj návrh tedy pro vás zní, prosím, přestaňte pouze čekat na jednotu a jednomyslnost, eh, která v OSN se nikdy nestane realitou a podniknete, podnikněte prosím i tyto dvě iniciativy. Děkuji mnohokrát. Pane Taneku, prosím. Vážený pane předsedající, vážená paní vysoká představitelko, šest měsíců po začátku arabského jara země na eh, severu Afriky a arabské země eh, tady jsou, zažívají situaci v pohybu, eh, prezident Mubarak jeho rodina jsou persekováni, země politické vakuum. EKR doufá, že v září vzejde nový prezident, který obnoví Eh, roli Egyptu jakožto lídra arabského světa. Mimochodem, eh, paní de Kaiser, neexistuje pouze arabský svět také Arabská liga, která je důležitou nací silou. Já doufám, že muslimské bratrství po volbách eh, dostojí svému slibu, dodržuje demokratický pluralismus a že Egypt dodrží mírové dohody s Izraelem, které jsou klíčové pro regionální bezpečnost. Egypt potřebuje masivní přímou pomoc a půjčky od EIB e a EBRD e Eh, přímo pomoc od nás. Já vítám iniciativy Lady Ešnové v této oblasti. Musíme pomoci stabilizovat hospodářství této klíčové země. Tunisko také začalo svého matatelného pokroku vůči eh, stabilnější budoucnosti, je stále je destabilizováno. Eh, nepokoji v sousední Libii je klíčové pro kredibilitu EU a NATO, které provádí rezoluci Rady v 1973, abychom skoncovali s mocí Gaddafiho v Libii. Poté, co došlo k invazi v Iraku, Eh, Když jsme prosadili demokracii. Eh, sotva můžeme tu práci nechat nedodělanou v Libii, kde, kde zraněný Kadáfi u moci by byl katastrofou, protože by se mstil svým vlastním lidem i západním cílům. V této souvislosti bych se rád také, bych rád také apeloval na Alžírsko, aby, abychom přestali, aby přestal pardon, pomáhat tripolskému režimu v Jemenu nejistota eh, ohledně následníka prezidenta Saleha eh, představuje riziko, že posílí eh, terorista Al-Qaida v regionu. Tato země není tedy součástí problému, nikoli řešení. Můžete prosím zpomalit trochu? Já vám dám o trochu času víc, ale anglicky všichni rozumí, pane předsedající. Já budu číst po své tři minuty. Já vám dám více času, ale zpomalte, protože tlumočníci to nezvládnou. Uh, je tedy nyní součástí problému nikoli řešení a měl by zůstat v Saudské Arabii a podepsat dohodu s eh, prostředkovanou GCC a eh, nechat eh, průchod volným, svobodným volbám. Já doufám, že saudská monarchie udělá reformní ústupky opozici, zejména bahrajnské šítské většině. V Syrii prezident Eh, Asad eh, usiluje pokračuje z autokratické moci zložené straně Basad. Nemůžeme zapomenout na eh, zásah proti mírovým protestům. Pozbavení se vlivu Iránu, Hezboláhu, Hamasu, Eh, v Syrii nás obzvlášť trápí mučení dětí a velmi, velmi mne znepokojí také zprávy o tom, že džihádské skupiny se nyní připojují eh, k demonstrantům a k, k protestantům. Toto nemůže být záminka pro režim, aby eh, vraždil nevinné demonstranty. A samozřejmě mi leží na srdci osud křesťanů a iráckých uprchlíků na území této země. Také, také volám po ústavních reformách v Marku, aby se zmenšila role krále, ale situace na západní Sahaře by měla být také řešena mírově Eh, referendem o nezávislosti. Eh, dále, pokud je o Sudán, doufám, že Chartum, také člen Arabské ligy, se nepokusí destabilizovat nejnovější národ v Africe, který potřebuje eh, veškerou pomoc, kterou musí dostat veškerou pomoc, kterou potřebuje od Evropské unie. A konečně chci poděkovat lidé Ešnové a jejím zaměstnancům za veškerou kvalitní práci, za její angažovanost v odezvě na, a v podpoře arabského jara a stabilizace sousedství EU. Děkuji. Děkuji, paní Flotr. To je úžasná energie, která se rozvíjí v těchto zemích, eh, kde se lidé snaží svrhnout eh, režimy, které potlačují svobodu. A je tady také celá řada eh, předsudků z hlediska atavismu, takzvaného atavismu arabského světa. Vyžadujeme tady hodně, protože chceme podpořit Eh, ti, kdo se zasazují o změny, chceme potrestat eh, diktátory a chceme samozřejmě také zvládat důsledky lidské i ekonomické všech těchto změn eh, při Mm, omezit možnosti destabilizace a e, také e, postavit naše vztahy na nových partnerských e, základech, to znamená vzájemné vztahy s partnery, kteří budou skutečně zastupovat své občany a budou skutečnými partnery pro EU. Kdo by dnes pomyslel, že, nebo kdo si myslí, že Bashar el-Assad je schopen rozvinout politický proces, který by zahrnul také zástupce občanské společnosti? No, já určitě ne a asi málo kdo. Takže eh, výzva eh, k Bašaru el-Asadovi, aby odstoupil od moci, bohužel, ale v usnesení není. Eh, potřebujeme přece mít většinu k tomu, abychom odsoudili tyto zločiny, které můžeme skutečně nazvat zločiny proti lidskosti, neboť takovými skutečně jsou rezoluce OSN i Mezinárodní trestní tribunál by tady také měly působit. My jsme ještě nevyčerpali všechny diplomatické možnosti. Turecko by tady bude velkým pomocníkem, aby přesvědčilo ty země, které se zdráhají, tedy konkrétně Rusko, Brazílii, ale také Čínu a chránit. Chránit to znamená eh, nově usídlit eh, uprchlíky, pomáhat jim na moři. To by mělo měla u Evropská unie navrhovat eh, spíše než organizovat pouze eh, vrcholné schůzky na téma komunitárního AKE. Musíme vytvořit mechanismus, který umožní občanské společnosti, aby se účastnila všech etap eh, vytváření nové společnosti, ale také posouzení dopadů dohod s EU, protože partneři přece jsou odpovědní vůči svým obyvatelům a obyvatelstvo se opravdu tvrdě domáhá demokracie. Paní vysoká představitelko, vy jste měla správnou analýzu. Již na začátku svého mandátu, ještě před těmito událostmi jste řekla, že eh, důvěryhodná politika EU se odehrává právě v sousedství EU touha eh, národů po svobodě, to je přece nikoli otazníkem, to je přece velice důležitým imperativem. A dnes v této situaci status EU ve světě 21. století, který se před našimi očimi, očima rodí, je ve hře. Děkuji. Mrs. Matias. Děkuji, paní Matias. Vážený pane předsedající, musíme i nadále pomáhat demokratickým revolucím, eh, ke kterým dochází eh, v těchto zemích. Nemám mnoho času, takže mi dovolte jenom pár slov. Nesmíme zapomínat na podmínky vyjednávání o demokratické transformaci. Eh, jsou to podmínky, o kterých rozhodly ty samotné národy. Situace je vážná, to platí pro Jemen, Bahrajn i Syrii pokud se chceme vyhnout občanské válce, pak eh, není možné, aby se Evropa vměšovala do interních záležitostí těchto zemí. A, a to konkrétně prostřednictvím zejména vojenských či paramilitárních řešení. Je třeba totiž eh, odsoudit to, k čemu dochází v Libii. NATO a OSN nerespektují rezoluce ani ty, které byly odhlasovány přímo Radou bezpečnosti OSN. A toto mlčení ohledně Libie, to je něco, proti čemu musíme rozhodně vystupovat, jak právě činím. Děkuji, není pan Belder. Děkuji, pane předsedo. V raných 50. letech David Ben Gurion jak jako zakládající člen izraelského státu říkal, že by změna režimu v Egyptě uvolnila cestu arabskému světu. Snažil se, ale eh, režim Násira a další eh, byli eh, naladěni velmi nepřátelsky než králové. A teď tu máme obavu, že dnešní varianta bude vypadat stejně jako v 50. letech. Egyptští muslimští bratři posílí svůj vliv a budou blokovat židovský stát. Myslím si, že změna režimu v Egyptě bude pozitivní pro vztahy, to je všeobecné mínění, ale nejen pro muslimské bratr, bratrstvo, ale také El Baradaj a další nebudí příliš velkou důvěru, pokud jde o budoucí vztahy mezi Káhirou a Jeruzalémem. A ten, kdo se bude smát jako třetí strana, bude E, mít karty v ruce, čili je otázkou, jak Evropa takový scénář dokáže schválit. Děkuji mnohokrát, pan Melcer. Pane předsedo, pro mnohé arabské země už není cesta zpět do starých e, pořádků. Zcela jistě je to velmi nejisté. Doufáme ale, že například obyvatelé Jemenu pokud vydrží, tak dokáží navázat dialog. Pouhá změna prezidenta, tak jak s tím počítá Rada eh, států v zálivu, nebude jediným řešením a nebude garantem pro svobodu náboženského vyznání pro menšiny. To se ukazuje také v Egyptě a útoky na křesťany. Pokud je o arabské jaro v Egyptě a v Tunisu, tak pak přišlo vystřízlivění, pokud jde o přetrvávající bezpečnostní problémy a boje. A až na Maroko, kde král je oblíbený, mají arabské protesty v jiných zemích eh, především prázdná slova. Přesto si myslím, že strategický význam Sýrie je obrovský. Pokud arabské jaro by zabrzdil iránský blok, tak si myslím, že by to byl varovný signál. A je na čase, aby Západ konečně požadoval odchod Asada a začal jednat diplomaticky. Je to otázka rizika nových velkých imigračních toků z arabského světa. Tady už teď platí připravit se na to, na ty problémy, které na nás čekají, abychom se s nimi vypořádali. Děkuji. Děkuji, tím uzavíráme řečníky zanatové politické skupiny a nyní dovolte, abych přivítal delegaci z brazilské eh, poslanecké sněmovny, eh, vedené předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a národní obranu, tato delegace zasedá na galerii návštěvníků. Tato delegace se zde účastní prvního meziparlamentního schromáždění EU eh, e Brazílie.